So, dear colleagues, let's... Tak vážení kolegové, začneme tentokrát včas, protože máme přesně dvě hodiny, jak jistě víte. A chceme ty dvě hodiny eh, co nejvíce využít. Na úvod bych chtěla říct, že tlumočení máme do francouzštiny, němčiny, angličtiny, italštiny, češtiny, polštiny a španělštiny. A pokud eh, je mezi nimi váš mateřský jazyk, tak prosím hovořte svou mateřštinou, ale pomalu, nečtěte svůj projev a abyste mohli být tlumočení, musíte být vidět. Pokud nebudete vidět, pak nebude tlumočení poskytováno, to je důležité. Chci vám připomenout, že opět máme nabitý pořad jednání a tentokrát už předem říkám, že budu velice přísně hlídat čas, takže pokud přetáhnete vyhrazený čas, tak vám dám eh, vědět zhruba 5-10 sekund poté, abyste eh, skončili a pokud neskončíte, tak vás zkrátka utnu. Nechci, aby se stalo to, co minule, kdy jsme drahocený čas vyplýtvali na diskuzi eh, a potom nebyl čas na zprávy ke konci. Takže prosím o pochopení. Všechno je vysíláno po internetu a v aplikaci e-meeting máte k dispozici dokumenty, tak jako vždycky a chtěla bych vás požádat o schválení zápisu ze schůze 4. května. Pokud nikdo nevznese žádnou námitku do konce této schůze, bude zápis považován za schválený. A tím se dostáváme přímo k nejdůležitější části této dnešní schůze, což je výměna názorů s komisařem Bretonem. Doufám, že ho uvidíme za chvíli na obrazovce. Bylo mi řečeno, že se účastní schůze. Pane komisaři, vítejte. Jsme rádi, že jste s námi už po druhé. Po druhé jste tedy s námi. Poprvé jsme diskutovali o krizi a o tom, co se děje a co budeme dělat. Teď budeme diskutovat o tom, jak se z krize dostat protože teď dochází k rozvolňování opatření v celé Evropské unii a my budeme diskutovat o roli komise při koordinaci těchto kroků a to ve světle společné eh, evropské cestovní mapy k uvolnění krizových opatření, kterou předložila komise a rada 15. dubna. Budeme se zabývat také implementací cestovní mapy k směrem k odolnější a férovější Evropě, zejména co se týče fondů na obnovu eh, po krizi, která, který by měl být součástí víceletého finančního rámce, včetně programu pro jednotný trh. A nyní dám slovo panu komisaři Bretonovi na 10 minut. Prosím, eh, maximálně 10 minut na úvodní proslov. Pane komisaři, máte slovo. Thank you, uh, thank you, uh, Mrs. President, uh, thank you, Petra. Uh, uh... Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, Petro. Dámy a pánové, já budu hovořit francouzsky. Nejdříve bych vám chtěl skutečně velice poděkovat za to, že jste mě opět pozvali k vám na tento výbor. Jsem velice rád, že tady jsem opětovně eh, po té, co jsem zde byl naposledy před měsícem. Eh, my tedy, jak řekla byla předsedla, máme novou fázu krize, uvolňování opatření a restartování evropské ekonomiky. Eh, samozřejmě musí být zelená, digitální, odolná a autonomní. Tato krize se nás vedla k tomu, že jsme si všimli několika různých elementů. Já bych dnes o nich rád pohovořil. Jednak co se týče vnitřního trhu, ten první element je to, že musíme udělat všechno, abychom si zachovali funkční vnitřní trh, jak už jsem to často říkal v minulosti. Tady není místo na našem vnitřním trhu pro nějaké interevropské zákazy či omezování vývozů nebo omezování svobodného a volného pohybu zboží a služeb. A tak to bylo vždycky vždycky a o to spíše je tomu tak v dnešní době. Není možné, abych takovýmto věcem docházelo. Vnitřní trh je jeden z nástrojů evropské solidarity a virus je, nezná hranice a proto naše reakce by měla jít v duchu plné evropské solidarity bez nějakých selhání. A je samozřejmě důležité zajistit přístup k lékům a k Eh, ochranným prostředkům a také musíme mě maximálně zachovat eh, průmyslové dodavatelské řetězce. Je třeba ovšem konstatovat, že jako takový první reflex eh, na krizi mnoho členských států se izolovalo za svými národními hranicemi a to bylo velmi kontraproduktivní. Já jsem i hned zareagoval a snažil jsem se, aby ty veškeré ty překážky byly odstraňovány, tak to jsem s 18 členskými státy, často na ministerské úrovni konkrétně hovořil o asi 30 omezujících opatření a již se mi tedy podařilo, že ta nejvíce problematická byla zrušena. Ta se týkala zejména těch prostředků individuální ochrany. Ovšem, já stále ještě e, se mi nelíbí za opatření, které některé členské státy zavedly. Týká se to zejména potravin a jistých léků. Já Eh, jsem to takto říkal členským státům i v pátek na Radě pro konkurenceschopnost. Není to akceptovatelné a komise eh, bude jednat. Eh, minulý týden jsme zavedli postup, kde zavádíme politiku nulové tolerance proti takovému typu protekcionistických opatření, které nemají nic dělat na vnitřním trhu. A nyní další element, což je odolnost a nezávislost. Eh, jak jistě víte, tato eh, krize vedla k tomu, že se nám jasně vyjevilo, že některé naše hodnoty a hodnotové řetězce byly velice závislé na dovoze vnějšku. Eh, globalizace samozřejmě vede k řadě ekonomických výhod, ale ukázalo se, že může být také velmi rizikovým faktorem eh, v práci, v situacích eh, krize či nějakých naléhavých situacích. A mm, tak se to video ukázalo, neměli jsme dost ochranných masek, respirátorů, neměli jsme dost ochranných oděvů ani ventilátorů. Proto je třeba, abychom si v Evropě jasně stanovili, které oblasti budou strategické a pro takovéto strategické oblasti pak vyrábět v Evropě. Musíme si tedy říci, jaké budou, určitě to platí pro eh, kritické technologie a infrastruktury. A samozřejmě musíme udělat z Evropy mocnost, která bude odolnější, to je eh, jasné, ale musí to být v rámci přechodu k eh, zelené digitální ekonomice. Samozřejmě to neznamená, že se chceme zcela uzavřít a odstřihnout od světa, ale musíme mít možnosti chránit naše vlastní zájmy. Strategická eh, nezávislost zejména znamená schopnost mít možnost volby. Samozřejmě eh, mnoho průmyslů bude muset přistoupit k relokalizaci, eh, ale není možné relokalizovat vše, to by bylo kontraproduktivní. Již před krizí Eh, vlastně takovýto fenomén probíhal. Eh, průmysl přistupoval k internalizaci ekonomických a environmentálních nákladů a eh, integraci digitálních služeb. Takže tyto tendence by jaksi měly být podporovány. Celá konkrétně my přijdeme s takovým plánem pro obdobu. Bude to velice eh, zaměřeno na to, abychom chránili naše vlastní hodnoty a chránili naše vlastní hodnotové řetězce. A půjde také o to reindustrializovat Evropu. Třetí element to je role digitální technologie. My jsme všichni během krize velice byli rádi, že jsme mohli využívat takovéto digitální služby na dálku a je důležité, aby členské státy eh, rozvojovaly, eh, mm, pokud budou rozvíjet je aplikace pro vyhledávání kontaktů, aby to bylo eh, v rámci podmínek, které budou nutné a vhodné, aby to bylo nastaveno domním způsobem a také to přispělo právě k nastartování ekonomiky. Samozřejmě třeba zachovávat kybernetickou bezpečnost. Já bych chtěl říci, že by třeba eh, více rozvíjet síť tě 5G, pak velice rychle vytvořit nějaký legislativní ránec, který by například usnadnil sdílení údajů a mohl by vytvořit takový společný prostor evropských údajů, například co se týče zdravotnictví. Pak musíme společně pracovat na klíčových technologiích, kvantum, blockchain, HBC, mikroprocesory, polovoliče a musíme takto zajistit naši technologickou autonomii. A zároveň je důležité, abychom měli solidární plán, který bude také ekologickým plánem. Takovýto plán tedy e, my předložíme a bude, myslím, na výši veškerých výzev. Samozřejmě je důležité zachovat integritu vnitřního trhu a evropského projektu jako takového. Musíme zajistit pro nastartování ekonomiky podmínky, které budou spravedlivé a budou eh, platit všude na celém vnitřním trhu a takto budeme jako Evropa konkurovat eh, celosvětově. Musíme zajistit pro Evropu konkurenceschopnost pro Evropu jako celek. To je, myslím, velice důležité. Co se týče přímo vnitřního trhu, eh, nesmíme se uspokojit s tou situací, že některé země nebyli schopni podpořit odpovědějícím způsobem svou ekonomiku a svůj průmysl, ale jiné země toho byly schopny a zareagovaly rychle. A ovšem zase jiné země nemají dost silnou ekonomiku ten šok, který bude symetri- vlastně byl symetrický, my bychom tedy měli také symetrickým způsobem odpovědět. Nesmíme, si dovol- nesmíme dovolit, aby došlo k roztříštění vnitřního trhu. Bohužel řečník eh, čte velice rychle. Naše další metody, nebo co bychom rádi zavedli, je eh, skutečnost, že je třeba pomoci zejména malým a středním podnikům, podpořit výzkumná střediska a přistupovat k podpoře transverzálním a transnacionálním způsobem. Pak máme takové takových 14 ekosystémů, já vám je tady ukazuji, který jsme si takto vymezili. To pokrývá celou evropskou ekonomiku, cestovní ruch, kulturní průmysl, kreativní průmysl a tak dále. A je to takový prostředek, který nám eh, pomáhá lépe chápat realitu ve všech těchto sektorech a ty specifické potřeby těchto sektorů. My tedy si musíme uvědomit, že všichni sedíme na stejné lodi. Evropská komise se tedy bude snažit eh, ty, ty, to odpovídajícím způsobem zřešit a ty ekonomické systémy nám umožní přijít zacílenou odpovědí, na kterou eh, jednotlivou oblast. Předložíme ambiciozní plán obnovy, Budeme se snažit podporovat naše partnery přímo na místě. Budou to takové plány přímé podpory podnikům, které byly nejvíce postiženy a bude to asi v řádu 10 HDP. Dámy a pánové, ukázalo se, že vlastně tato krize je takový urychlovač problémů, které eh, existovaly na světě a světových změn. Krize mění způsob našeho života, způsob, jak budeme vyrábět, posiluje digitální věk a eh, více si uvědomujeme, jaký je dopad lidské činnosti na naší planetu. Ty výzvy jsou ohromné a doufám, že společně poneseme. Děkuji, pane komisaři, za vaše úvodní prohlášení. Budeme mít dvě kola otázek, jako obvykle. Eh, první kolo budou koordinátoři, zástupce politických frakcí a, mm, druhé, a tedy první kolo bude také otázka eh, minuta a půl, odpověď tři a půl minuty a začne Andreas Šváb za EPP. Prosím. Pane komisaři Thierry, děkuji, že jste si na nás udělal čas eh, k diskusi o vnitřním trhu a já potvrzuji, jak jste řekl, že jsme všichni na jedné lodi. Mám tři otázky. První místo předsedkyně Vestr, že řekla, že eh, si eh, dělá eh, starosti, co se týče některých členských států, v tomto případě Německa. Já se ptám, proč ehm, komise tedy vyzývá ke státní pomoci a současně to kritizuje používání těchto fondů. To bych se chtěl zeptat. Dále ehm, vnitřní trh ehm, já jsem velice rád, že jsem dostal tu odpověď z DG Grow, ale je třeba jednat. Nemůžeme akceptovat, aby členské státy podnikaly protekcionistická opatření. Co je třeba proti tomu udělat? Další bod, k, co se týče dat. Co dělá komise vedle eh, směrnice eh, Free Flow dat. A dále, jaký má kom, na e, francouzský komisař názor, že e, e, francouzský prezident a další zvolený nástroj, který byl původně e, návrhem Evropské komise. Děkuji. Prosím, odpověď. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji panu Švábovi. Já si nemyslím, že se jedná ze, eh, ze strany komise o kritiku členských zemí, které používají státní pomoc. To není eh, názor komise a rozhodně ne můj. jsem řekl, že všechny státy mohou intervenovat, řešit problémy likvidity. Pokud to je nutné, tak jsem rád, že dokonce jsem se odvážil říci, že, že já bych to udělal, kdybych byl ministrem financí. Ale to je na mě, to není na mě. Myslím, že v Německu je ta pomoc dobře kalibrovaná vzhledem k procentu DPH. Eh, HDP. Dále je důležité, aby každý měl kapacitu, aby to mohl eh, dělat. Takže rozhodně nejde o to kritizovat ty, kteří to dělají. Je nutné podporovat, aby to mohl udělat každý. Eh, ty důvody jsou různé, eh, třeba fiskální kapacita. Eh, komisař, který je zodpovědný za vnitřní střech, což jsem já, říká, tvrdí, že je nutné zachovat integritu dodavatelských řeticů, aby každá země byla schopna poskytnout nutné úvěry, aby bylo možné reagovat na ty potřeby. Eh, všechny státy eh, planety eh, světa se budou muset půjčovat, ať je to ehm, Francie, Holandsko nebo kdokoliv. Všichni. Je nutné, takže aby tento přístup byl co nejvíce harmonizovaný, aby byl zachován vnitřní trh. Mm, se týče vnitřního trhu, já souhlasím. Musíme být velmi striktní, a to já jsem, a mm, upozorňovat na eh, případy porušení, například případ Bulharska. Mm. Budeme mobilizovat všechny ty eh, informace, ale je to nezbytné k datum. Děláme tu strategii, kterou jsme oznámi, ohlásili. Mohl bych o tom mluvit znovu, Ale mm, především, co se týče zdravotních dat. O tom můžeme mluvit, o těch aplikacích. A to je téma eh, naprosto zásadní a mm, my souhlasíme s tou strategií dat. pak je to otázka nutný, nutného řízení, governance, sdílení dat. To je důležité. Které, která data patří do mm, veřejné a které do privátní sféry. Víte, že jako komisaři už nemáme národnost, jsme komisaři. Ne, jsem tedy komisařem z daného státu. Jsem. Takže mm, když by byla diskuse jaksi franko-německá, tak mm, čím více diskutujeme, tím více toho víme, ale jako, mm, stejně jako vy, pane Švát, nakonec bude návrh komise, ehm, společně s radou Mm, teda mm, budeme pracovat na tom, abychom mm, posoudili potřeby. Pane Bretone, já se omlouvám. Prosím, uzavřete to už. Na závěr, paní předsedkyně, budeme prezentovat naši iniciativu jako skupina. Je potřeba, aby tady byl souhlas 27 a také parlamentu s návrhy, na kterých pracujeme. Děkuji vám. Děkuji vám. Jako další na seznamu je paní Šaldemos za SND. Kristl, máte slovo na minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaře, pane Breton, děkuji vám za tento přehled vnitřního trhu, kde vidíte slabiny a silné stránky. Možná jsem neslyšela t- tu část o důvěře. My potřebujeme důvěru spotřebitelů, že mají práva, důvěru států, které budou dodržovat pravidla. A tady byly problémy v té krizi. Můžete mi eh, říct váš názor, jak zajistit, aby členské státy respektovaly pravidla? Myslíte, že potřebujeme více nástrojů, aby ta mm, nařízení a regulace, které máme, fungovala? To je součást také vytváření odolného vnitřního trhu. Co se týče kritické infrastruktury, myslím, že máte pravdu, že můžeme pokusit projednat eh, to, jak by se některé Eh, firmy vrátily do ale současně nesmíme zavírat, uzavírat Evropu před světem. Jak tedy vytvářet důvěru a mít správné nástroje a na zajištění toho, aby um, členské státy respektovaly pravidla? Děkuji. Pan Breton, prosím. Děkuji, děkuji paní Šaldemoze za vaše otázky. Nejdříve musím říct, že se mám, vaše otázka velice Eh, líbila, protože v sobě obsahovala jedno slovo, a to je důvěra. Já stále říkám, že důvěra je asi ten nejcennější statek, který máme a já doufám z celého srdce, že toto slovo si zachováme a v rámci důvěry budeme vytvářet to, ten náš způsob, jak překonat tu krizi. Když budeme mít důvěru, budeme silnější a solidárnější po krizi. Důvěra v ekonomice, to je zásadní věc, jsou to jsou ty pravidla, toto, jak se ty subjekty chovají a jak respektují pravidla. A v tomto duchu eh, já chci, aby to takto fungovalo. Co se týče spotřebitelů, eh, eh, my s Didier Randerem jsme například se skutečně tomu věnovali a například letecké společnosti, eh, tam ty vouchery, to jsme řešili pro ty letecké společnosti, je to naprosto katastrofální situace. Tedy členské státy mohou poskytovat státní pomoc, to je, myslím, velice dobrá věc, říkal to i pan Švab. Já to budu podporovat, já to budu přímo požadovat od členských států. Eh, není možné, abychom to nechali na spotřebiteli je třeba, aby to, abychom jako státy přišli s dobrými eh, řešeními, ale spotřebitel má právo na to, aby se mu ty peníze vrátily eh, zpět na to, tak to prostě je nastaveno evropské právo, ale my musíme tedy pomoci členským státům eh, proto, aby zase oni mohli podpořit ty společnosti, aby za to nakonec nezaplatil sám spotřebitel. To nechceme. A já již od začátku té krize to trochu překvapivé, nikdo tu krizi nečekal, nikdo si nedokázal představit, že něco takového přijde. A samozřejmě ten, taková ta prvotní reakce je ano toho, že, že se člověk uzavře za své hranice, já to chápu. A já jsem celou tu dobu té krize velice sledoval, jaká ta opatření, protekci, protekci, ta ochranářská ty čláty přijímaly. Všechno jsem si to analyzoval. Nelíbilo se mi to, ale bohužel to takto probíhalo. Já jsem od začátku proti tomu bojoval. Snažil jsem se prosazovat, aby ta opatření byla rušena protože byla škodlivá pro náš vnitřní trh a pro Unii jako takovou. Tedy je to takový nekončící boj. Musím to neustále sledovat, jak se ta situace vyvíjí. Já to říkám, ochranářská opatření jsou špatná, nebudeme to tolerovat, to je zcela jasné, ale je třeba hájit naše strategické zájmy. Není možné, abychom se takto uzavírali. Ale také nejsme naivní. Už nejsme naivní. Dobře víme, co se děje, dobře sledujeme, jak se vyvíjí eh, eh, vlastně poměr sil v, na celém světě. Zejména se to týká samozřejmě Číny a USA. My to velice sledujeme ale není možné, aby se z Evropy potom stalo nějaké bitevní pole. Ne, my musíme být aktivní a chránit aktivně naši zájmy. Je třeba zajistit, aby celá Evropa byla mnohem odolnější, což bude součástí té průmyslové strategie, kterou předložíme. Děkuji. Děkuji, nyní má slovo paní Charanzová jménem Rinu. Prosím, máte slovo. bohužel není slyšet. I will refresh your connection. Zkuste si refreshovat spojení. Okay, we will go to the next speaker. Tak budeme pokračovat dalším řečníkem. Ano, už slyšíme. Okay. Digital by default. Can you hear me now? Slyšíte mě už? Děkuji moc krát, Thierry, že jste tady s námi. Já bych se chtěla přidat k těm předchozím řečníkům, kteří hovořili o svých obavách z toho, co se děje na vnitřním trhu. Z té situace vyplývá nad slunce jasněji, že Členské státy budou postupně uvolňovat bariéry, postupně eh, zmírňovat karanténu a je potřeba, aby členské státy také odstranili eh, ta opatření. Eh, některé, některé členské státy dříve, některé později, ale některé členské státy se budou snažit ponechat ta opatření na neurčito. Takže má první otázka zní. Vy jste už říkal, že to budete pozorně monitorovat, ale jste připravený i k dalšímu kroku, tedy k řízení pro porušení předpisů, v případě, kdy členské státy nebudou dodržovat eh, evropskou legislativu, což podkopává účinnost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 a druhá otázka se týká aktu digitálních služeb. Jak víte, IMCO bude na tomto návrhu pracovat a jednou z nejdůležitějších částí je regulace ex ante. A pro mě je tady největší otázka, jestli by sem měly patřit i pravidla eh, o vertikální integrace, respektive eh, self-preferencing, protože zakázat vertikální integraci by znamenalo zakázat jakýkoliv ekosystém platform. Eh, takže Eh, tady by šlo o rozbití některých největších technologických společností. Mohl byste nám prosím povědět svůj názor na vertikální integraci a na to, zdali by se měla řešit tady v aktu digitálních služeb, anebo zda by bylo lepší to řešit v politice hospodářské soutěže, tak jak tomu bylo doposud. Děkuji. Pane Bretone. Pane Bretone, prosím. Děkuji. Paní Charancové, milá Dito, co se týče eh, těch eh, opatření, která byla eh, přímá v rámci karantény a nyní toho uvolňování, já mám pocit, že uvolňování také probíhá poněkud chaotickým způsobem. Eh, oni na, já, na mě se, často se na mě na to ptají, ano, Evropa se uvolňuje opatření, ale jsme kontinent, to je třeba mít na mysli, stejně jako USA, a my Vidíme, že to rozvolňové opatření se eh, pro, provádí velice chaoticky v USA. Prezident USA apeluje k rebelii. Některé členské státy prostě se rozvolňují rychle ta opatření, některé ne, ale v tomto stavu naštěstí ještě nejsme. A jsme také kontinent. A je ale pravda, že prostě ten virus je nešíří všude stejně rychle v Evropě. A takže já bych to uvolňování nevázal spíš eh, až tak na nějaké přirozené hranice či na zemědělské, zemědělská kritéria. Mělo by jsme sledovat tu epidemiologickou situaci. Některé země eh, sami eh, uvolňují opatření pouze v určitých oblastech a v jiných ne. A to je přesně to, jak to vidím já ta fáze, která je nyní, je fáze, kdy tady ten eh, virus je, ten tady bude ještě celé dlouhé měsíce. My se musíme naučit s tím virem žít a přizpůsobovat tomu vždy situaci s hledem, s ohledem na to uvolňování. Já, i když eh, se hovořím tedy eh, s ministry pro cestovní ruch například, tak oni chtějí koordinaci, probírají to, jak by tedy mohli nyní postupovat více koordinovaným způsobem. Hovořili jsme o tom také na Radě pro konkurenceschopnost. Je to, probíhá to v kooperativním duchu, mm, samozřejmě jsou tady ta zdravotní omezení. A Samozřejmě, co se týče postupu o nesplnění povinnosti, já už jsem právě hovořila o Bulharsku, že ho tam zvažujeme. To, tam to bylo jednoznačné. Ano, zahájíme postup pro nesplnění povinnosti v případě Bulharska. To, co oni zavedli, je naprosto nepřijatelné. Co se týče té druhé otázky, ta se týkala digitálních služeb, zejména té regulace ex ante. Eh, my to tedy budeme eh, probírat, tu otázku role platform. To je samozřejmě důležité. Už přistoupíme k tomu stejně, jak jsme to udělali s Telekomem. Bude tam regulace ex ante pro ty systémové platformy. Je to takovýto model, který jsme měli právě i v případě toho Telekomu. Bude to nástroj pro vnitřního trhu, to je třeba mít na mysli. nebo přístup na základě konkurence může být komplementární. Budu o tom hovořit s paní Vestager, ale pro mě toto je nástroj vnitřního trhu a týká se to celé řady malých a středních podniků. Ty z toho budou mít užitek a, a tak to na tom pracujeme a tak to bych to chtěl, jsem to tedy chtěl ještě jednou vysvětlit a zopakovat. Děkuji. ID, Virginie. Paní Virginie Joran za ID. Um, ehm, pane komisaři, jediný slib, co se týče oživení Evropy, relokalizace průmyslu, nové zelené zaměstnání ve technologie. Ale jsou tady dvě tabu jednak eh, národní závislosti, jednak fiskální. Jak je možné eh, relokalizovat, eh, by to bylo těch povinných 45 jak zabránit neevropským podnikům, aby z toho profitovali. To jsou tedy ta tabu. Například Eh, co se týče baterií v Austrálii, v Japonsku nebo Tesla v Americe. Mm, francouzský ministr pro ekonomiku také hovoří o rekolonizaci, ale už nemluví o Alstomu. Eh, to jsou přední technologičtí hráči, jak víte. Kupovat tedy eh, francouzské produkty nikoli americké. Členské státy akceptovaly, že eh, Němci mm, dotují svůj průmysl, ale za kázat ostatním. Takže ano, nezávislé eh, mm, průmyslové nezávislosti a ne washingtonskému koncensu. Pane komisaři, prosím. Děkuji za vaši otázku. Já nevím, když říkáte Brusel, nevím, zde mluvíte o parlamentu, komisi nebo radě. Jsou tady různé věci. když říkáte Washington, také nevíme, co přesně myslíte. Musíte se, e, být přesná, co se nás tedy týká. E, jako komise, jako za komisi opakuji, že jsme navrhli, hodně jsem o to sám bojoval, že to bylo nutné, abychom se zamysleli nad plánem tedy oživení protože je důležité, aby každý stát měl možnost reagovat na krizi a intervenovat na ochranu svého průmyslu a ekonomiky. Um, to je přesně to, co je třeba mít v hlavě. ale úplně na e, jiném úrovni. Vy jste řekla, nesmíme být naivní, to nejsme. Jedná se přesně o to, abychom se vyhnuli tomu, aby někteří neprofitovali situace slabosti, oportunistické, dočasné, aby ne, skupovali levně naše firmy. Pro mě je velmi důležité, aby byla odolnost, to znamená, aby byly prostředky, které by umožňovaly členským státům nebo jinému chránit podniky eh, před predátory, mm, což by škodilo a in, integritě vnitřního trhu. Je to tedy něco unikátního, což, co mě napadlo, tedy o ochraně těchto sektorů. Pak je tady kapacita, je třeba mít tedy kapacitu relokalizovat některé dodavatelské řetězce. Nečekali jsme na krizi, to už jsem řekl. Eh, když mluvíme o bezkarbonových emisí, eh, náklady na karbon, které Rostou to je dobře, takže mm, průmysl bude muset produkovat blízko spotřebiteli. To je důležité. Mm, třeba možné využívat 3D, tisk na výrobu respirátorů a podobně. Cirkulární ekonomika, ano. Relokalizace mm, se urychlí. To neznamená, že to je konec globalizace, ale budeme to muset znovu vyvážit. A ta průmyslová strategie bude pokračovat nebo se urychlí v tom plánu oživení, který zpracováváme. A skončím tím, že řeknu, že jsme velice dbáme na, eh, na kritické důležité technologie, jednak v té průmyslové strategii, prvním kontinentem na světě, který má tuto strategii, na, právě na tu ochranu. A všechno, co e, jsme udělali, to ukazuje, že chceme zajistit suverenitu strategickou pro především pro strategické výrobky pro celou Evropskou unii. Děkuji, pane komisaři. Děkuji. Nyní pan Kolaja jménem Zelených. Marcel, jednu a půl minuty, prosím. Děkuji vám, paní předsedající. Pane komisaři, podle evropské cestovní mapy k, od, k ukončení koronavirových opatření navrhujete nad rámec toho plánu eh, na vývoj eh, trasovacích aplikací aby operátoři sítí a sociální sítě byli dále povzbuzováni k tomu, aby sbírali osobní údaje o lidech, jako, jsou, jako jejich mobilita, tedy jejich pohyb a sociální interakce a právě tak nepřímé signály chorob založené na vyhledávání, vyhledávací historie anebo příspěvcích o běžných symptomech. Můžete nám vysvětlit, jak tohle může být nejefektivnější způsob, jak doplňovat práci zdravotnických eh, institucí? A jak to bude eh, moci být realizováno, aniž by poskytovatelé služeb monitorovali své služby a narušovali soukromí lidí? A jaké pojistky navrhujete co do rozsahu působnosti a doby trvání? Děkuji, pane Kolajo. Pane komisaři, prosím. Merci, monsieur. Děkuji, pane Kolejo, za vaši otázku. Já bych tady, tam mi dovolí vlastně, abychom tady opravil možná nějaké špatné vnímání toho, co jsem řekl. Já jsem nikdy, nikdy neapeloval, že je důležité, aby se to používalo ze zdravotních důvodů. Já jsem byl velice přesný. Já jsem řekl, že tam jsou červené linie, které nesmí nikdo překročit při tom používání informačních technologií. A já to takto zdůraznuju opětovně. Připomínám, jiná věc, který jsme udělali v těch sociálních médiích, nám jde o ty operátory telekomunikační. To bylo na začátku krize a já jsem byl toho názoru, že je důležité, aby dávali agregované údaje. Agregované údaje poskytovali zcela anonymizované a ne všichni, ale prostě pouze některé, abychom mohli doplnit modely, které máme a mohli přesně sledovat vývoj té pandemie, abychom věděli, do kterých zemí budeme eh, muset dodávat ten zdravotnický materiál, kde jich bude, kde jich bude nejvíce potřeba. To byl ten důvod. A šlo skutečně, nešlo o to sledovat osoby, to byli lidé, kteří si vybrali jednoho operátora, vybrali jsme si vždy jednoho operátora a používali jsme to ke statistickým účelům, tedy v agregované podobě. Nikdy, nikdy jsme nesledovali individuální informace o soukromých lidí, co se týkalo zdravotní, a ani o zdravotním stavu, ne, nám šlo pouze a pouze o pohyb osob. A jsem tedy velice rád, že to takto mohu osvětlit. A že a co se týče těch aplikací, tady jsem se také vyjádřil zcela jasně. Řekl jsem, že naprosto není možné, eh, že to takto zavádě ten tracking. Já jsem řekl, že s členskými státy jsme si udělali takový, takový, takový, takové vádemekum společně a musí to být pouze na dobrovolném základě, musí to být dočasné, musí to být interoperabilní nesmí tam být geolokalizace, bude to pouze technologie Bluetooth a bude to opět zcela anonymizováno. To jsou ty podmínky, které jsem takhle já jsem nastavil. Samozřejmě musí být zajištěna také kybernetická bezpečnost. Děkuji vám tedy mnohokrát za tyto vaše otázky, neboť mě to do, eh, dalo možnost to takto dovysvětlit. Mám tady zcela jasný postoj, co se toho týče. Rozhodně nejde o to, abychom tady eh, pošlapávali hodnoty Evropské unie. Protože eh, v digitální ekonomice je důležité, aby zachovala veškeré naše hodnoty. Hodnoty, o které se Unie opírá, o které mě osobně velice jde. A my jsme, budeme strážci těchto. Já budu bdělý strážce evropských hodnot. Děkuji vám. Děkuji panu komisaři. Adam Bilan for ECR. Je na řadě pan Adam Bilan za ECR. Minutu a půl, prosím. Děkuji vám, paní předsedající. Pane komisaři, jsem rád, že už jsme částečně probrali otázky státní pomoci a férové obnovy. Nicméně bych chtěl dál rozvést tuto otázku nejenom ohledně dlouhodobé pomoci, ale také ohledně regulatorních a politických záměrů. Komisař Gentiloni nedávno řekl, že pokud obnova nebude rovnoměrná, tak hrozí, že Evropská unie se rozpadne. Je faktem, že podpora, kterou nabízí Německo, tvoří zhruba polovinu veškerého objemu, který poskytují národní vlády v celé Evropské unii. Každá země má jinou kapacitu reagovat na tuto krizi. Některé potřebují pomoc více než jiné k tomu, aby dosáhly trvalé obnovy. Teď připravujeme svou pozici k vaší průmyslové strategii, Bohužel to teď vypadá jako dokument z jiné éry. Jaké máte nové plány na nějakou strategii? Jaké specifická opatření ve vaší strategii přinesou nejenom růst a obnovu v Evropě, ale eh, která také posun, posílí eh, ekonomiky na východě Evropy stejně jako na západě? Eh, dočkáme se nějakého přehodnocení zeleného přechodu v ekonomice, přehodnocení, které by zohlednilo, jak se naše ekonomiky změnily? Jak budeme financovat zelený přechod vzhledem k finančním tísním podniků? A konečně doufám, že se nad těmito otázkami zamyslíte, e, protože já si neumím představit fungující vnitřní trh bez vyřešení těch závažných strukturálních problémů, které nás dnes brzdí. Děkuji, pane komisaři, prosím. Ano, viděle vám naslouchám, neboť eh, ale já nemohu tady komentovat návrhy svých kolegů. Bohu, to, to, to ne, to rozhodně nemohu. Ale já samozřejmě mohu tady vám podat svědectví o tom, co si myslí oni, protože je velice dobře znám, tak to mohu. Neboť také spolupracujeme jako kolegium komisařů. Je, Pan komisař Gentiloni, ekonomika, on pouze potrhl skutečnost, že je třeba se vyhnout fragmentaci vnitřního trhu, ale Evropské unie jako takové. To je normální, je to jeho role. Víme, že EU a zejména eurozóna, ale nejenom, se opírá o skutečnost, že ta ekonomie je v podstatě koherentní a konvergentní. Takže pan komisař je to jeho role, to připomenout a je to také naprosto zásadní pro integritu Evropské unie. Vy jste hovořil o tom, že eh, již samotné Německo poskytne celou polovinu veškeré pomoci, které v Evropské unie bude poskytnuta. Ale to je právě ta logika té státní pomoci, kterou my podporujeme, přímé investice, dotace či minoritní podíly na podnicích, ano, to je státní pomoc. A pak je tady druhá cesta, a to jsou státní záruky. Když se to takto sečte, tak e, dnes samozřejmě, když se podíváme na to, co vlastně povolili službě paní Vestager, tak skutečně Německo poskytlo takovéto množství pomoci. Ale to je tedy pomoc, kterou E, poskytuje samo Německo a my jsme ho pouze takto schválili. Nám jde o to, abychom zajistili, aby členské země, které nebudou mít fiskální schopnosti podpořit svou ekonomiku, tak samozřejmě pro ty bychom rádi zajistili nějaký ty pomoci, eh, tak aby to bylo mm, přímo eh, jaksi šito na míru jejich vlastní situaci. Samozřejmě tím nechceme ohrozovat integritu vnitřního trhu, to je zásadní. Eh, a Evropská rada nám jasně řekla, že máme studovat a analyzovat jednotlivé ekosystémy, což my činíme, a dívat se také na ty hodnotové řetězce. Například v Polsku máme určitý počet podniků, které jsou velice důležité, a nevím, pracují pro automobilový sektor, či v digitální oblasti, eh, elektronika. A ty patří do určitého ekosystému hodnotového řetězce a pokud by nějaké ty podniky byly v potížích, tak by to vlastně mohlo mít negativní dopad na celoevropské hodnotové řetězce. Proto my to takto analyzujeme a chceme zachovat integritu našeho vnitřního trhu, tak aby všichni ti, kteří budou po, mít potřebu pomoci v té, tomto období, a doufám, že bude dočasné, eh, aby tedy měli možnost, jak nějakou pomoc získat. Eh, například ekosystém autom, automobilový průmysl. Tady máme mnoho podniků, eh, výroben, výzkumních středisek, továren v určitých zemích na východě Evropy a já bojuji za to, aby žádný z těchto podniků eh, některé už v podstatě pět, šest týdnů nevyrábí, aby všechny podniky byly schopné přežít. Toto chceme zajistit, aby měli dost prostředků pro to. Co se týče té zelené transformace, tady samozřejmě připomínám, že nikdy nešlo o to spochybňovat eh, zelený díl, to rozhodně ne, ale jsme flexibilní co se týče těch lhůt, těch různých termínů, do kdy má být co učiněno, protože musíme zohlednit současnou situaci. A e, samozřejmě na tom pracujeme se všemi aktéry, kterých se to týká. A v rámci bohužel zvuk není příliš e, kvalitní. Je tedy důležité, aby ty podniky mohly i dobrým způsobem zohlednit tu zelenou transformaci. Děkuji, děkuji komisaři Bretonovi. Poslední v tomto eh, kole za GUNK. Kateřina Konečná, minuta a půl, prosím. We can't hear you. Neslyšíme. S- sorry, it's better? No, it's okay now. now. No, it's, it's better? Okay now. Yeah, sorry. <laughs> Thank you, uh, chair. Uh... Děkuji. Pane Breton, moje otázka se týká Evropského obraného fondu. Nyní člení, čelí eh, členské státy jednomu z nejhorších ekonomických propadů a e, výdaje na obranu v rozpočtu na 2021 jsou problematické, především vzhledem k tomu, že instituce se snaží hledat každé volné euro k, e, na fond oživení e, zdravotnictví, aby to šlo do zdravotnictví místo na obranu. Nicméně jsme svědkem opačného trendu. Minulý týden se ministři obrany sešli a dohodli se, že e, zdroje na obranu by se neměly škrtat, ale zvyšovat. A e, že konečný cíl e, spolupráce v obraně je eliminovat um, zdravotní uh, rizika a to včetně biologických útoků. Skutečně už jsme klesli tak nízko, že hrozíme veřejnosti um, biologickými útoky jenom proto, aby výrobci zbraní vydělali. A co budou plánovat, co, jaké jsou plány s Evropským obraným fondem do budoucna po roce 2021? Ehm, včetně eh, výdajů na rezervy. Pan komisař Breton. Merci, merci pour votre question. Um... Děkuji, děkuji vám za vaši otázku. Dvě věci. Jednak ty hybridní hrozby, bakteriologické, ano, jistě, Evropský fond na obranu umožňuje na to reagovat – Problém my už máme a odpovídá to vlastně novým eh, danostem a je třeba se na to připravit. Je třeba mít opatření proti opatření tomu čelit. Včetně biologických eh, jako odpovídající vakcíny a podobně. Po roce 2008 jsme e, seškrtali výdaje na e, obranu a myslím, že je třeba být velice opatrní v tomto období. Už dochází k mobilizaci v členských zemích komisi, která bude reagovat na zdravotní, sociální aspekty to mm, řeším kolega Schmidt. Ten fond oživení bude muset být využit na to. A v, kontaktu, v kontextu, ve kterém jsme, musíme být um, rozumní. Často krize e, tohoto typu jsou akcelerátory tendencí, které už existovaly napětí mezi USA a Čínou. To je viditelné. Vidíte, jak se vyvíjí ty, eh, ta prohlášení vzájemné mezi těmito dvěma mocnostmi. A Evropa by byla naivní, pokud eh, by si myslela, že se obejde bez mm, obrany. Musíme být interoperabilní, více spolupracovat. Samozřejmě mm, fond na obranu je důležitější eh, než kdy dříve pro zachování suverenity v této fázi, která se ohlašuje a která jistě nebude snadná, na kterou se musíme připravit. A proto eh, já bojuju za to, aby byly no, dostupné prostředky na obraný fond je to také důležitý, eh, jsou ta část našeho průmyslu, strategického. My eh, preferujeme projekty, které slouží i civilní, i vojenské eh, stránce. To platí u mikroprocesorů, technologií dalších, cyber, kyberbezpečnost my skutečně se snažíme, aby zachovat ten rozpočet. Tady musíme být solidární jedni s druhými i s prostředky, které musí být k dispozici na naši ochranu v tomto prostředí. A všechny signály, které máme, říkají, že bude stále více na nás, abychom vzali jaksi svůj osud do vlastních rukou, včetně těchto aspektů. Děkuji, pane komisaře. Tím uzavíráme první kolo otázek. Musíme přejít k druhému kolu. Máme už jenom 20 minut, takže snížím eh, ten čas, to znamená jedna Eh, minuta na otázku a dvě na odpověď. Pa, jako první paní eh, Top eh, za EPP. Edina Tot. Děkuji. Paní předsedkyně, mm, pane Breton, boj proti COVID-19 je maraton, nikoli sprint. Bude to záviset na tom, jak bude řešen ten exit z krize různé národní reakce, tomu se nelze vyhnout. Nicméně exitní strategie musí být lépe koordinovaná. Již několik týdnů jsme viděli, co to znamená mít zase hranice v Evropě. Jak může e, komise lépe koordinovat uzavírání hranic a co když členské státy zase obviní, e, obnoví omezení volného pohybu? Také jste už eh, uvedl v něk- eh, jste zmínil tedy nadcházející farmaceutickou strategii, která by měla řešit eh, zranitelnost a bezpečnost dodávek. Omlouvám se, řečník byl přerušen. Pom- euh, Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že o hranicích jsme už hodně hovořili. Já udělám vše pro to, abych zajistil, že se bude respektovat evropské právo v této věci, abychom už neměli omezení pohybu, ale momentálně tady máme povinnosti vyplývající ze zdravotního opatření členských států a to prostě musíme respektovat. Některé státy už se odváží dál, například Francie, ta zrušila povinnost karantény, Německo řeklo, že v červnu také karanténu zruší, Španělsko, ty mají jiný ten pandemický vývoj, tam je to horší, takže respektuji jejich rozhodnutí. Řecko také zrušilo opatření, takže se to postupně vyvíjí, já to sleduji a samozřejmě Myslím si, že se to bude zlepšovat tak abychom kolektiv, a v, v, v té, pouze v případě, kdy budeme všichni kolektivně respektovat veškerá ta opatření ochrany a sociální, op, sociálního odstupu. A co se týče těch, těch léků a um, ochranných pomůcek, to je momentálně ještě zase o tom rozhodují zdravotnické orgány členských států. Já jsem navrhla, aby tady byla všeobecná koordinace a supervize této oblasti když jsem tomu začala věnovat, tak bylo v Evropě 10 podniků, které vyrábělo respirátory a nyní už jich 500. Velice jsme se na tom, skutečně jsme na tom velice pracovali, mobilizovali jsme všechny, tak a, eh, ve spolupráci členských státy šlo nám o to zajistit výrobu těch respirátorů a roušek. A, a mm, eh, to samozřejmě vždy koordinujeme, nemůžeme zasahovat do rozhodování politik v oblasti zdravotnictví, to je vlastně vždy stále ještě na úrovni členských států. Um, grazie komisario per questa occasione. Gradualmente si stanno riaprendo i confini. Děkuji vám, pane komisaři, za tuto příležitost. Momentálně otevíráme hranice členských států, což je zásadní pro mnoho sektorů, včetně cestovního ruchu, který je tvrdě postižený krizí. Nicméně hrozí, že vzniknou bilaterální dohody, což by roztříštilo jednotný trh a izolovalo některé země. A balíček komise z 13. května obsahuje koordinaci otvírání hranic. Jak se postaráte o to, aby nenastala žádná diskriminace při otvírání hranic mezi zeměmi s podobnou epidemiologickou situací a e, jak bude zohledněna důležitost turismu pro některé země. Jak už jsme říkali mockrát, e, turismus si žádá silnou podporu v novém víceletém finančním rámci, což e, je samozřejmě v souvislosti s jednotným trhem. Odvolávám se na Michelův návrh z února je potřeba něco udělat pro vnitřní trh co nejrychleji. Jak to zahrnete do nového návrhu víceletého finančního rámce? Ano, máte pravdu. Pokud ta epidemická situace bude stejná, tak není důvod, aby ty hranice byly zavřené. Ale stále ještě to musí vlastně o tom rozhodovat i zdravotnické orgány, to nemohu rozhodovat já. A bohužel zvuk je nekvalitní. Co se týče hranice Samozřejmě ty státy eh, si to mohou dohodnout mezi sebou, to otevírání bude progresivní, bude to postupně, ale například pokud Německo a Rakousko bude mít stejnou situaci epidemiologickou a otevře si hranici s Rakouskou, tak samozřejmě tady nesmí pak docházet k žádným diskriminacím a všichni lidé, kteří budou legálně pobírat, pobývat na území těchto dvou států, musí mít tedy naprosto stejné právo potom tu hranici přecházet. Na to budeme velice dbát a budeme to sledovat a kontrolovat. Samozřejmě cestovní druh je velice důležitý, je to důležité pro Itálii, my jsme si toho naprosto vědomi, komise zveřejnila pokyny, takové protokoly, proto aby ty státy se mohly harmonizovat. Takže takto postupně se harmonizujeme a to povolí turistovi, aby tedy mohl cestovat, ale musí samozřejmě dodržovat veškeré ty podmínky, ta ochrana opatření. A pokud například e, pojede turista do Itálie, tak je důležité, aby tam vlastně platila stejná ochrana opatření jako u něj doma, aby si mohl být jistý, že bude tedy na té dovolené bezpečný. My na tom pracujeme a děkuji vám za otázku. Maria Carvalho. Děkuji paní Maria Carvalho za EPP na jednu minutu. Prosím. Děkuji vám. Vážená paní předsedkyně, pane komisaři, malé a střední podniky hrají klíčovou roli v evropské ekonomice a jsou zásadní pro fungování vnitřního trhu. Pane komisaři, chtěla bych se vás zeptat, jak budoucí víceletý finanční rámec a plán obnovy budou podporovat správné fungování modernizovaného vnitřního trhu a jak bude podporovat malé a střední podniky. Kdy plánujete, že dorazí první pomoc malým a středním podnikům a kdy očekáváte výsledky vaší práce na eh, ekosystémech? A konečně, mohl byste prosím objasnit, zda program jednotného trhu, který se zabývá volným pohybem služeb a zboží, eh, bude, eh, bude natolik eh, velký, že zvládne rozsah současné krize. Děkuji, pan Breton, prosím. Děkuji. Eh, paní Čoval, za vaši otázku. Malé střední podniky to je zcela zásadní té, téma. To nás skutečně velice ehm, ehm, trápí. Je to nejdůležitější část ekonomiky, jako nejzranitelnější. Já jsem to říkal od prvních dnů. Problém je, aby byla likvidita. Ehm, členské státy mají možnost to udělat a skutečně musíme pobízet, vybízet, aby to dělali maximálně. Právě ten fond oživení, na kterém pracujeme, a musíme co nejrychleji nalézt kompromis, aby ten plán um, existoval. Nikdo o tom teď nemluvil, mluvili se o um, rolinkách a, a, a čtvrtém pilíři, um, se stane realitou a tak dále. Já mm, chci říci, že se skutečně musíme vytvořit Mm, jasnou strukturu, architekturu. Um, I když tady bude určitý eh, odstup v realizaci, tak tento fond bude a bude možné mm, zajistit to spojení mezi místními potřebami a těmi mm, fondy. a ta, co eh, tedy odsouhlasila um, Evropská rada využívání EIB, mm, mm, to je um, těch 200 miliard, které budou k dispozici. Některé uh, malé střední podniky jsou součástí významného technologického dědictví a víme, že um, je potřebujeme chránit. Uh, a členské státy musí mít k tomu prostředky, aby, mm, a te, proto ten fond eh, bude mm, aplikován. Děkuji, pan Botox, za Renew na jednu minutu. Děkuji, pane komisaři, za otázku. Ta pandemie stále existuje, virus je mezi námi a vypadá to, že ještě nějakou dobu bude. Dopad na vnitřní trh je obrovský. E, opatření členských států na ochranu občanů nám ukazují, že není ještě jaksi nějaký evropský e, společný pocit, ale to není e, náš hlavní problém krize, které čelíme na evropské úrovni co se týče mm, zdravotnického zařízení jeho dodávek. To je problém. Evropský průmysl není schopen řešit skutečné výzvy. Nemáme kapacitu vyrábět zařízení, které potřebuje. Moje otázka je, ta průmyslová strategie bere v úvahu tuto zkušenost, uvažuje eh, komise o tom, že bude jmenovat strategické průmysl, který potřebujeme a opatření mechanismy, aby firmy výrobu strategických produktů ponechaly v rámci Evropské unie. Budeme připraveni na budoucí výzvy. Pane Breton, prosím. Je důležitá otázka, pane Potosi. Velmi důležitá. Já si myslím, že pokud si chceme říct nějaké použití z té krize, tak je to to, že musíme mít strategické rezervy a komise se tomu bude věnovat, chopí se toho. Já si myslím, že to bude totiž skutečně nesmírně důležité. My Doufám, že se nám podaří rychle relokalizovat náš eh, průmysl právě v oblasti té ochranných pomůcek. A pokud se nám to daří, tak to jsou právě malé střední podniky. To jsme viděli, co se týče těch roušek, respirátorů, ventilátorů. To fungovalo výborně, malé a střední podniky byly skvěle schopny se flexibilně přizpůsobit. Ten problém těch léků, eh, jak jste o něm hovořila, jste o něm hovořil. Samozřejmě a také ty kmeny. To je důležité. Já jsem eh, eh, o tom hovořil s, s účastními osobami a z farmaceutického průmyslu a také tady dojde k jisté relokalizaci, ne Eh, totální, ale částečně. Určitý typ aktivit přesouvat budou, eh, zejména co se týče, bude to eh, určitý část, určitou část výroby léků do Evropy přesunou, a my bychom je k tomu měli povzbuzovat. Je důležité, abychom byli odolní jako Evropa. A my to tam budeme mít zapracováno v tom plánu obnovy Budeme tam právě mít tu, tu odolnost, více e, svrchovanosti a samozřejmě i tu digi, ten digitální aspekt. Děkuji za ID paní Alexandra Baso, prosím. Grazie, presidente, komisario. Děkuji vám, paní předsedkyně, Pane komisaři, já se ještě vrátím k těm sledovacím aplikacím. E, ty mají údajně být efektivní a omezovat rozsah nákazy pouze, když si je stáhne a bude používat velké množství lidí. Ale aby to lidé dělali, tak jim budou muset důvěřovat budou eh, muset mít důvěru v tu aplikaci, jinak si ji nestáhnou. Já si ale myslím, že tuhle důvěru nemůžeme momentálně brát eh, za samozřejmost a to vlivem nejistoty ohledně sbírání osobních údajů a jejich uchovávání a zejména ohledně mazání těchto údajů. Zajímalo by mě, jestli existují nějaké problémy s neefektivní komunikací v tomto ohledu. A pokud jde o přístup pracovníků ve zdravotnictví k těmto datům, budou i policejní orgány moci přistupovat k těmto datům a pokud ano, jak? A co když to aplikaci... Děkuji a dávám slovo panu Bretonovi. Ano, ještě jednou, tyto aplikace jsou v rukou členských států. Oni je zavedli a my jsme tedy eh, předložili ten toolbox, abychom tam měli ty protokoly a pravidla která budou uplatňovat všechny členské státy. A e, pořádkové síly nebudou mít v žádném případě přístup k těmto údajům pouze zdravotnické orgány, to je zcela jasné. Tak to máme v těch našich pokynech a doporučeních. Co se týče používání těch aplikací, tam je zásadní to, aby ty aplikace byly interoperabilní. To znamená, že když vy budete v Itálii, ale pak pojedete sem do Bruselu, tak je důležité, aby ta aplikace fungovala tedy jak u vás doma, tak zde v Belgii, aby to by tam byl zajištěn stejný typ bezpečnosti a ochrany údajů, neboť ochrana údajů je zcela zásadní a musí být zajištěna všemi členskými státy. Pokud chceme, aby ty aplikace fungovaly, abyste to říkali, potřebujeme, aby lidi tomu důvěřovali, důvěra je zásadní. A já opakuji, ochrana údajů je zásadní prvek v tomto. A v tom protokolu, které, který veškeré členské státy již akceptovaly, tak to tam máme dobrovolnost, dočasnost eh, a samozřejmě žádné masové sledování. Já si myslím, že tyto prvky velice chrání občany proti těm rizikům, o kterých jste právem hovořila, neboť eh, tuto otázku si kladou všichni naši eh, spoluobčané v Evropě. Já doufám, že jsem vám mohl tedy takto jasně odpovědět. Děkuji panu komisaři. Poslední otázka Ana Kavaziny. Poslední otázku Ana Kavacíny za zelené. Děkuji pane Breton, že jste zpátky v našem výboru. Já mám dvě krátké otázky. Musím se vrátit k hranicím. K uzavření hranic narušuje vnitřní trh a pohyb osob a členské státy e, se chovaly naprosto neokoordinovaně, uzavíraly hranice, ale i teď v té exit strategii. Jak jste se z toho komise ponaučila, pokud dojde k druhé vlně viru, abychom nezničili šengenský systém, postupovali koordinovaně. Dále jste mluvil o státní pomoci, o balíčku oživení. Já chci vědět, jak zajistíte. Pardon, špatná kvalita zvuku. Vy jste to zmínil, ale mm, mě by zajímalo, jak plánujete, že to realizujete. Pane Breton, prosím. Co se týče oživení, máme tam eh, prostředky na investice, hodně jsme o tom mluvili s kolegy v kolegiu. Kondicionalita, Um, toho oživení, pomoc, která přijde, umožní urychlit um, evropskou politiku a především Green Deal. To je nevyhnutelné. Chci říci, že eh, se domníváme, že je třeba využít mm, této mm, vlastně unikátní chvíle v historii planety abychom mm, hygienickou situaci e, vyřešili a ty ekonomické problémy, které jsou před námi, e, skutečně tady musíme mobilizovat obrovské prostředky, abychom e, urychlovali, urychlili a mobilizovali především zelený díl. Koordinace je nezbytná. Pokud skutečně budeme muset reagovat, a to jsme reagovali, e, to mm, izolace národní je kontraproduktivní, to žádná země sama nezvládne. Vnitřní trh je skutečně řešením pro to oživení a klíčem je solidarita mezi státy, mezi občany, mezi podniky, e, sociální dohoda, životní prostředí, které nám umožní oživení. A v řešení této složité situace A ta, mm, myslím, že máme všechny možnosti, jak z toho vyvodit závěry a společně dosáhnout oživení. Děkuji, pane komisaři, za odpověď na všechny tyto otázky. Nevím, zda chcete dodat několik slov na závěr. Řekla bych, že budeme mluvit o oživení Mm, po krizi budeme se navzájem potřebovat, budeme zvyšovat naši odolnost. To jste říkal na závěr. Chci vám dát poslední slovo. Takže prosím maximálně na dvě minuty, prosím. No, no, merci, madame nemůžete. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já e, eh, se budu snažit to dodržet ty dvě minuty. E, já jsem velice rád, že jsem s vámi mohl vést takovýto dělal. Děkuji vám mnohokrát za veškeré vaše otázky, byly velice vhodné, důležité a e, dobře zohledňovali tu, tu komplexnost e, obtíží naší doby. Veškeré otázky byly legitimní. Pro mě to byl velice, byla velice důležitá výměna názorů. Pouze společně totiž můžeme nalézt řešení. Nyní zahajeme tedy takové období diskuzí. Budou to velké diskuze mezi komisí, parlamentem, radou. Intenzivní diskuze, to je jasné. Já i nadále bych chtěl s vámi mít takovou, takovou tu výměnu názorů, velmi mě to motivuje. Eh, myslím si, že sdílíme společné hodnoty a budeme se tedy snažit společně nalézt nějaké řešení to, jak přechonat tuto situaci, jak víc z této krize, která je tak mimořádná. Pouze dvě slova na závěr. Co se mne týče, já se skutečně bojuji ze všech sil proto, aby ta krize ne, oslabila vnitřní trh. Já se spíš snažím, aby ho posílila. Protože to je vnitřní trh, to je naše největší vymoženost, výdobytek se všemi těmi hodnotami, které ho provází. Eh, je to něco, o co se opírá celý náš společný evropský projekt. A pro mě je nejdůležitější slovo asi vůbec, a to je solidarita. A já doufám, jestli se nějak poučíme z té krize, tak to bude právě to, že budeme mít chtít Evropu, která bude ještě více solidární. A já eh, do, vidím, že váš parlament to také takto vidí a sdílíme na komisi rovněž a Solidarita je pro mě skutečně to nejdůležitější v této situaci a já v duchu solidarity budu jedna pro to, abych eh, bránil integritu vnitřního trhu a doufám, že se eh, za tento cíl budeme být všichni společně. Uh, děkuji za to, že jste tu s námi po druhé během této krize. Těším se na budoucí spolupráci a děkuji za to, že jste si s námi vyměnil názory. Teď máme schluz pět minut podle pořadu jednání, takže to trošku upravíme. Každopádně další bod je zpráva paní Valsman z EPP a to bezpečnost produktů na vnitřním trhu. Proběhne výměna názoru o této zprávě, jenom bych vám chtěla říci, že byla rozeslána verze v původním jazyce s tínovým zpravodajům 15. dubna, anglická verze 17. a ostatní jazykové verze verze jsou k dispozici od 27. dubna. Prezentace této zprávy nemohla proběhnout před lhutou pro pozměňovací návrhy a proto dnes máme příležitost k tomu, aby si stínoví zpravodajové eh, vyměnili názory. Takže prosím paní zpravodajku, aby si vzala čtyři minuty místo pěti a stínové zpravodaje, aby si vzali dvě minuty místo tří. Pak to snad stihneme. Takže prosím, máte slovo na čtyři minuty. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já jsem velice ráda, že máme tuto rozpravu o tak důležitém tématu bezpečnost produktů, že jsme ji mohli zorganizovat. Já si myslím, že bezpečnost produktů je dnes důležitější více než kdykoliv jindy kvalita například ochranných pomůcek může rozhodovat o životě a smrti. Proto nesmíme jít cestou kompromisů, když se, co se týče bezpečnosti produktů. Nemůže tam eh, hrát nějakou rolu to, že existuje nějaký specifická úprava pro jistý typ produktu, zda se jedná o harmonizovaný či neharmonizovaný produkt, zda se ten produkt eh, prodává online či v kamenném obchodě, či zda pochází z vnitřního trhu EU či z třetí země země. Musíme zajistit stávající, či přizpůsobit stávající pravidla pro bezpečnost produktů, pravidlům digitálního věku. Musíme nejdříve identifikovat, kde máme mezery v zákonech a ty vyřešit, ale zároveň také nesmíme eh, dopustit, aby šlo k přílišnému navýšení byrokraty, jaksi byrokratické zátěže pro malé střední podniky, nebo abychom měli přílišnou regulaci. Momentálně Mnoho podniků už využívá internet, jako například e, robotika nebo internet věcí. E, Všeobecná e, směrnice o bezpečnosti produktů se ovšem je příliš stará z roku 2001 a protože tady máme nové technologie, tak tady navrhuji, abychom přizpůsobili definice, například abychom vytvořili definici pro umělou inteligenci, která je zcela zásadní pro bez, právní bezpečnost. Musíme také lépe nadefinovat znát definici produktu, musíme vědět, zda software a updaty jsou vlastní produkty či ne. Malé a střední podniky potřebují se i nadále eh, vyvíjet a musí mít schopnost eh, měnit funkce produktu Proto také eh, ta lhůta pro hodnocení bezpečnosti musí být také přizpůsobena. Také si myslím, že je důležité se držet toho hodnotícího systému, který je opřen o rizika. Čím eh, rizikovější bude ten produkt, pro, pak musí mít prostě přísnější podmínky pro hodnocení souladu. A co se týče produktů, kde jsou velká rizika, tak musíme například zavést lidský dohled. Také chci, aby aktéři na trhu měli ve svých technologiích mechanismy, které zvýší bezpečnost produktů, jako například eh, zabrání tomu, aby někdo stáhnul nejistý software. My tady mm, nemáme v Němčině odpovídající eh, název, my máme pouze bezpečnost, ale angličtina má safety a security. A my víme, že tady ty produkty v digitálním věku eh, jsou nákylné k hackingu, takže ten security problém by se stal skutečným safety problémem pro spotřebitele. Proto já ve svém návrhu navrhuji, abychom eh, posílili certifikaci kybernetické bezpečnosti. Také chci, aby se zvýšila efektivita dohledu nad trhem. To je ovšem možné pouze, když budeme silněji spolupracovat a zejména se musíme více zaměřit na produkty ze třetích zemí. Což mě vede ještě k dalších eh, eh, oblasti online tržiště, tak se nám dostávají nebezpečné produkty, nejisté produkty z třetích zemí na náš vnitřní trh. Jsem přesvědčena o tom, že eh, nyní bychom tam měli zavést něco, co půjde na ten princip notice and take down. Ty velké platformy, jako je Amazon, eBay, Alibaba, tady prostě se postupovalo systémem product safety pledge a to už nestačí. My potřebujeme, aby tyto platformy něco dělaly aktivně pro to, aby zvýšily bezpečnost produktů. Algoritmy na těchto stránkách přesně ví, jaké produkty by nás zaj- mohly zajímat a proto by mohly eh, například být přímo propojeny s RAPEXem, což je systém rychlého varování pro ne- nejisté nebezpečné produkty a tak by eh, mohlo to být takto propojeno. Tyto produkty by už pak nemohly být vůbec prodávány online. Já to nyní trochu schrátím. A na závěr bych řekla, že na opatření, která navrhuje, mají přispět k tomu, abychom zvýšili bezpečnost produktů, abychom vytvořili právní jistotu a zabránili fragmentaci trhu. A zejména nám jde o to, abychom posílili důvěru občana v evropský vnitřní trh. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám, paní Valsman. A teď jdeme na stínové zpravodaje. Jako první za SD paní Lejtao Markeš. Dvě minuty, prosím. Děkuji. Já bych chtěla na úvod poděkovat eh, Marion Valsman za dobrou práci. Jakožto stínová zpravodajka za SD chci říct, že naší prioritou bylo postarat se o to, aby spotřebitelé měli přístup pouze k bezpečným produktům, ať už online nebo offline, na základě stejných podmínek. A proto jsme podali pozměňovací návrhy, které řeší některé věci, které v té zprávě nebyly, anebo se nevyvíjely směrem, který se nám líbil. Zavedli jsme princip předběžné opatrnosti, jak to SD udělala už v roce 2014. Za druhé jsme zavedli také, nebo přidali jsme tam potřebu, aby směrnice SAFE byla legislativním rámcem pro všechna horizontální opatření, a aby fungovala jako záchranná síť. Tímto způsobem zajistíme eh, spotřebitelům ochranu, eh, která by jinak nebyla možná, eh, protože by nebylo možné uspůsobit evropskou legislativu pro všechny spotřebitelské produkty, které existují a pro ty, které možná teprve budou vyvinuty. A to bylo eh, jeden z našich hlavních eh, obav v této zprávě, a to je adaptace pravidel bezpečnosti na digitální éru. Domníváme se, že kyberbezpečnost musí být prioritou a mimo jiné požadujeme, aby komise navrhla legislativu o požadavcích na e, kybernetickou bezpečnost. Potom chceme zlepšit vysledovatelnost e, produktů, což je další důležitý problém ve světě, kdy jsou produkty nesmírně dynamické. E, pro nás je zásadní, abychom podporovali využívání blockchainu a inteligent umělé inteligence ze strany orgánů pro dozor nad trhem. A konečně přidáváme ustanovení o bezpečných produktech na online trzích, a to v naší zprávě IMCO DSCR. Relevantní aspekty jsou pro nás tyto. Tržní pravidla by měla eh, pokrývat všechny entity, které nabízejí produkty spotřebitelům v Evropské unii bez ohledu na to, kde mají sídlo. A za druhé, eh, řečnice je přerušena. Omlouvám se, říká předsedkyně, pan Botos, prosím. A přejdu do Němčiny. Nejprve bych chtěl paní Lacmana eh, poděkovat za vynikající práci, kterou odvedla na této zprávě. Ehm, ochrana spotřebitelů je samozřejmě z hlavních témat a my chceme, aby neby existovaly nebezpečné produkce na vnitřním trhu, především vzhledem k novým technologiím. A z tohoto důvodu jsem jako stínový zpravodaj eh, Renew podal několik pozměňovacích návrhů, i když jsou, je celá řada eh, pochybností týkající se online a offline produktu eh, na vnitřním trhu, tak se domnívám, že se musíme zaměřit na bezpečnost, na hledání Eh, předpisů, který eh, zvýší počet bez, bezpečných produktů. Samozřejmě eh, musíme také uložit bezpečnost dovážených produktů. Jako problém je to falešný, protože v důvě, z té důvěry budou mít všichni prospěch. Když budou mít spotřebitelé důvěru, budou více nakupovat a budou větší zisky. Uh, Mm, eh, musíme myslet na projekt, eh, na produkty, které se nabízejí pomocí nových technologií, i když to je zcela na začátku. Bezpečnost musí být na prvním místě. Ještě jednou děkuji, paní Falcman, a těším se na uh, budoucí spolupráci s vámi. Paní Baso, dvě minuty. Děkuji. dnes více než kdykoliv dříve, když čelíme důsledkům koronaviru, tak je důležitější bránit především made in eh, status, jako třeba made in v Itálii. Eh, my jsme mm, Eh, pozměňovací návrhy týkající se mm, označení země původu, kde jsou spotřebitelé často zaváděni, co se týče eh, způsobu balení a eh, efektivní systém sledování pro celou EU by zajistil větší bezpečnost produktů pro všechny produkty, kde bude made in a dá to jasnou indikaci původu produktu, což jenom zlepší důvěru spotřebitele. Pak je tady bezpečnost produktů, samotných produktů z jiných zemí. To se musí zastavit. Především označování. Mm, potřebujeme větší kontroly v celé Evropě. Musíme se poučit od zemí, které to dělají lépe. Eh, označení a sledovatelnost tedy eh, mm, v období, jako je tomto, produkty, které se dostávají na vnitřní trh z třetích zemí, kde neplní pravidla bezpečnostní spotřebitelé. O to více je třeba garantovat eh, bezpečnost spotřebitele. Děkuji paní Van tak na dvě minuty. Děkuji. Já chci poděkovat zpravodaji za eh, dobrou zprávu, která eh, zajistí, že Evropský parlament může ehm, zajistit plnění stávajících výzev bezpečnosti produktů, aby se neprodávaly eh, nebezpečné produkty online a obecně. Chci zúraznit jednak produkty s AI se mohou měnit časem. A proto je třeba zajistit, aby zůstaly bezpečnými. A e, bezpečnost by se měla opakovaně posuzovat. Souhlasím se pravodajem, že nedostatek kybernetické bezpečnosti je jedním z rizik, které vznikají s propojenými zařízeními. Proto minimální požadavky na Eh, zlepšení eh, bezpečnosti je potřeba. Certifikační programy, i když budou povinné, budou efektivní pouze, pokud budou založeny na regulačním rámci. Standardizace je důležitá, co se týče ekologického dopadu i genderové rovnosti. Udržitelnost by měla být zohledněna při vývoji produktových standardů, aby se nevyužívaly škodlivé toxické látky. Často jsou e, založeny standardy na, prů, na průměrném člověku. To není vždy stejné pro muže i pro ženy. Standardizace musí brát v úvahu genderové rozdíly na zlepšení rozdílů. Musíme více spoléhat na eh, hodnotí konformity třetích stran. Regulační opatření jsou potřeba na eliminaci toxických látek eh, z spotřebních produktů. Děkuji, paní Mazurek za ECR. Bardzo dziękuję. Na wstępnie chciałam podziękować sprawozdawcy za. Dziękuję mnohokrát. Děkuji. Nejprve bych chtěla poděkovat zpravodajce za to, že nám představila návrh této zprávy a zejména děkuji za to, že jde o velice stručnou a dobře napsanou zprávu, která definuje mnoho problémů, kterým čelíme, pokud jde o bezpečnost produktů. Jsem ráda, že se soustředujete na průlomové technologie a na to, že potřebujeme evropskou regulaci těchto technologických řešení. Umělá inteligence eh, je velká příležitost, zejména pokud jde o oživení evropských ekonomik. A eh, zejména je důležité že sta- si uvědomit, že stále ještě jsme v krizi. Nezapomínejme také na ochranu eh, zákazníků, spotřebitelů na jednotném trhu a pod- podporuji to doporučení v komisi, aby pracovala více na dohledu nad trhem, a to zejména s produkty, které pocházejí z oblasti, které nejsou harmonizovány, anebo ze třetích zemí. Zejména je důležité, aby platili stejné principy pro stejné produkty všude na vnitřním trhu. Mám eh, určité výhrady, eh, pokud jde například eh, o certifikáty některých produktů a internetové platformy, například doporučení ohledně počtu vzorků, které musí být vyhodnoceny, počtu kusů, které jsou hodnoceny a testovány. Já doufám, že zpravodajka bude otevřená, pokud jde o další práci a doufám, že až se setkáme znovu, budeme moci dojasnit některé pojmy a já budu schopna finální zprávu podpořit. Děkuji jménem GUNGL, e mám na seznamu paní Peletie, ale ta není v sále a není ani online. Takže předpokládám, že ji můžeme přeskočit. Paní Valsman, zpravodajka, pokud chcete ještě minutu dvě, tak vám je můžu dát, ale prosím velice stručně. Děkuji vám. Já mám samozřejmě radost, že ohledně zásadních bodů panuje jednotnost a Zejména eh, k, ještě k některým bodům, které se objevily v diskuzi, bych chtěla říct něco konkrétnějšího. Eh, já mám radost z toho posílení eh, principu předběžné opatrnosti v mém návrhu a když se přesně podívám na tu formulaci, tak tady jsem si jistá, že se dobereme nějakého kompromisu. Potom ohledně vysledovatelnosti produktů, tak eh, tady také byl doplněn přístup, eh, podle kterého eh, se jistě, jistě budeme schopni se, se shodnout na tomto bodu a ohledně efektivity úřadu pro dohled nad trhem, ta tu byla zmíněna a já jsem tu také hovořila o tom, že je potřeba zvýšit efektivitu a protože ten způsob provádění namátkových kontrol není nikterak jednoduchý a je to ještě potřeba dále zefektivnit působnost těchto úřadů. Potom o té vysledovatelnosti jsem hovořila, o dohledu nad trhem také. A potom mi připadá skvěle, že v tomto výboru vzniká paralelně tolik různých stanovisek, které, se přímo, které přímo souvisejí s bezpečností produktů, jako je ručení produktů KI a potom s pokud jde o další časový harmonogram této zprávy, tak bych chtěla ještě eh, dodat pár informací. Lhuta pro podávání pozměňovacích návrhů byla 15.5. Eh, minulý pátek a já jsem velice ráda, že zpráva vzbudila zájem kolegů vzhledem k tomu, že přišlo zhruba 300 eh, pozměňovacích návrhů, což je velice dobré a náš časový harmonogram musel být trošku přizpůsoben kvůli mnoha průtahům a spožděním. A rozprava o pozměňovacích návrzích proběhne 29. června a rozprava o kompromisním návrhu 28. září. Hlasování ve výboru IMKO je naplánováno na konec října a na plenárním zasedání v listopadu. A já se velice těším na další spolupráci a na práci na této zprávě a těším se na e, zajímavé diskuze, e, které e, jistě povedou k dobré věci. Děkuji, paní Valsman. Děkuji také za to, že jste dodržela čas. Teď máme asi 15 minut na další bod pořadu jednání, což je rámec etických aspektů e, umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií. Spravodajkou je Alexandra Géze ze Zelených. Prosím, máte tři minuty na úvod. Máte slovo. Děkuji vám, ráda vás všechny vidím. Nejprve bych chtěla poděkovat stínovým zpravodajům za vynikající spolupráci protože pracovat jsme začali na začátku koronakrize a patrně jsme byli první frakcí, která uspořádala dálkovou schůzi. Děkuji všem za flexibilitu a konstruktivitu. Na úvod bych chtěla říct, že tato zpráva je historickou šancí, kterou Evropa má na to, aby se stala prvním kontinentem, který zavede právní rámec s vysokými kvalitativními standardy, který se postará o to, aby byly ochráněny zájmy občanů, spotřebitelů a který tak dodá právní jistotu i e, podnikům z tohoto kontinentu, čímž vznikne důvěra a zvýší se využívání těchto technologií v souladu s našimi hodnotami. Teď ke zprávě samotné. Nejprve bych chtěla říci, že e, e, rozsah působnosti těchto systém bez ohledu na stupeň sofistikovanosti by měl být stejný pro všechny. A za druhé, domnívám se, že nebo Požadujeme diferencovanější přístup k rizikům. Velice vítáme, že komise zavedla dvě kategorie rizik, které, spolu nes, které sebou nesou různé typy povinností, zejména ex ante hodnocení u té e, rizikovější skupiny. Stále se nám to ale zdá příliš obecné a chtěli bychom systém, který by byl diferencovanější, protože jinak bude příliš mnoho nástrojů klasifikováno jako nízkorizikové, i když určitá rizika rizika v sobě ponesou, čímž budou ohroženi občané a spotřebitelé anebo naopak příliš mnoho systémů bude eh, klasifikováno jako vysoce rizikové, čímž se bude brzdit inovace. Proto se domníváme, že potřebujeme i nějaké střední kategorie a podáváme v tomto smyslu několik návrhů. Potom eh, velice důležitý bod je, že chceme posílit práva spotřebitelů, protože eh, v Evropě jsme proslulí tím, že máme kvalitní právní rámec na ochranu spotřebitelských práv, ale nástroje umělé inteligence, u těch je občas těžké implementovat stávající legislativu a je potřeba se postarat o to, aby spotřebitelé tu legislativu mohli uplatňovat. Proto požadujeme smysluplnou transparentnost a vysvětlitelnost, což jsou dvě různé věci. Potřebujeme efektivní opravné prostředky, protože občas je pro spotřebitele těžké vědět, jestli jsou diskriminováni nebo ne pokud jde o personalizovanou cenotvorbu, protože tady existuje informační nerovná, nerovnováha, kterou musíme napravit. Potom považu, požadujeme vysokou kvalitu eh, datových souborů, datových, so, datových sad, setů. To je nesmírně důležité, protože eh, jinak eh, určité skupiny obyvatel budou diskriminovány umělou inteligencí, což bude poškozovat důvěru a to nechceme. A potom požadujeme eh, výcvik a vzdělávání kvalifikovaných profesionálů, kteří budou pracovat s těmito systémy. A eh, poslední bod, to je eh, striktní vymáhání. Členské státy musí dezignovat agentury a e, také chceme, aby e, Evropská rada pro vymáhání dohlížela na vymáhání pravidel pro umělou inteligenci v celé Evropské unii. E, považujeme to tedy za velice dobrý základ pro vytvoření rámce důvěry občanů v instituce a koherentní jednotný trh což je zejména zásadní pro malé a střední podniky. Mám ještě říct něco k deadlineům? Eh, možná v, ve svém slovu závěrem. Teď dám slovo stínovým zpravodajům za EPP paní Carvalho. Máte dva, dvě minuty maximálně, prosím. We have no sound.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 říkali my, především co se týče jasného rámce pro umělou inteligenci a robotiku. To je důležité pro EPP, abychom měli AI, které bude pro lidi, pro člověka a to je přidaná, důležitá přidaná hodnota pro Evropu. My plánujeme, že předložíme pozměňovací návrhy na posílení některých našich návrhů, které jsou již v této zprávě. Um, chceme posílit uh, to zaměření na evropské hodnoty, kde je konkurenční výhoda pro Evropu a také na mm, dohled nad trhy Eh, aby spotřebitelé měli dovednosti, zkušenosti a mohli využívat AI a by byly eliminováni jaksi neférové praktiky a eh, bychom se vyhli diskriminaci. To tam už je. My se domníváme, že bude snadné nalézt dohodu v jednání, při jednání. Takže děkuji zpravodajce a stínovým zpravodajím za spolupráci. Děkuji paní Litau Marke za SD. Dvě minuty. Tak možná paní Han za Renew. Máte dvě minuty. Já jsem zde. Děkuji, paní předsedkyně, a také děkuji za vaši zprávu. Já um, věřím, že potenciál AI um, ehm, skutečně vyžaduje celoevropský rámec politické a e, aspekty, to je jasné. Také by mm, to mělo bránit diskriminace, zajistit to, aby základní práva evropské hodnoty byly respektovány. Mm, je důležité zdůraznit, že velké množství legislativy již existuje, co týče etických aspektů spotřebitelského práva a odpovědnosti za produkty. A proto mm, to bychom měli zohledňovat při přípravě nové legislativy. Takže vám děkuji za velice dobrý návrh, který obsahuje již řadu těchto aspektů, včetně e, přístupu založeného na riziku, transparentní pravidla, ustanovení ohledně kvality datových setů i dobré, přiměřené bude týkající se ochrany spotřebitele a dohledu na trhu. Chci požádat o, o vysvětlení odstavce 630 tam zmiňujete pravné prostředky pro spotřebitele. Kde vidíte nové výzvy a případy, které souvisí s, AI a které do toho nespadají? K odstavci 13 eh, v kompetenci eh, členských zemí, jak by to mělo fungovat, ten dohled nad algoritmy a jak by to vypadalo. Takže vám děkuji, že se s námi podělíte o váš názor na těchto eh, tyto věci a že společně vytvoříme kvalitní právní rámec pro etické aspekty a i Nyní s paní Leitao Marquez. Dvě minuty.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 Yes, we'll have to refresh that connection and then first we go to... Tak budeme muset ještě aktualizovat spojení. Dáme zatím slovo paní Žoron. Máte dvě minuty, prosím. Oui, merci. Děkuji. Děkuji paní Gíze, eh, vytvořil jste stolitní bázi pro naše diskuze. Je jasné, že Evropa musí mít vůči roli v oblasti umělé inteligence, zároveň třeba chránit evropské spotřebitele. I v případě, že ten podnik, o který se jedná, není z Evropy. Ochrana údajů musí být pro nás jasnou preferencí. A není možné, aby se vystadoval nějaké masivní sledování spotřebitelů. To není možné. My musíme e, takovéto údaje vlastně dávají údaje o našem velkém, o velmi citlivé údaje o našem soukromí a není možné, aby to bylo nějak zneužíváno. Jde nám také velmi o svobodu vyjadřování. Od prvních, od počátku aplikace odpovídající náhodou ve Francii, Twitter například bez, zcela bez, eh, bez důvodu používají jisté údaje. A co se týče Facebooku, ten má zase politiky cenzury přes eh, internetu. A to, to není vhodné. Co se týče ekonomického aspektu, dnes máme problém. Bylo by dobré, abyste mohla vlastně dát do stanoviska i boj proti eh, daňovým údníkům, aby to platilo také pro neevropské společnosti bychom si měli relokalizovat část našeho průmyslu a pracovních míst, měli bychom preferovat evropský trh, národní trh, musíme kontrolovat strategické podniky a není možné, aby nám strategické podniky ovládali neevropští eh, hráči. Musíme eh, si také lépe pohlídat eh, zadávání veřejných eh, zakázek v oblasti umělé inteligence a robotiky. My vám my předložíme jistě pozměňovací návrhy tím směrem a jinak vám děkuji. For Mrs. Litau Marquez. Tak po třetí zkusíme paní Litau Marquez. Mario, prosím, jste tam. Tak já doufám, že tentokrát to půjde. Prosím, máte dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, a gratuluji Alexandře eh, Gíz za vynikající práci. Naše pozměňovací eh, návrhy za SD jsou k následujícím bodu. Je to jednak uvolnění potenciálu eh, umělé inteligence, a zdůraznění jejich výhod, které mohou přinést jak pro dozorové orgány, tak spotřebitele. Za druhé je to potřeba podporovat praktický přístup k hodnocení rizik, který by rozšířil informovanost a uvědomění spotřebitelů. Je potřeba pamatovat na praktickou implementaci eh, etických pokynů a zajistit, aby byly vhodné ke svému účelu. Potom je zapotřebí jasná komunikace ohledně etických aspektů projektu a uniformní standardizované hodnocení rizika. Dále ochrana základních práv a práv spotřebitelů a například eh, podpora eh, algoritmů a rozhodování pro spotřebitele. Potom GDPR jakožto globální kritérium e, a jeho přístup by měl být napodoben i v etice. Evropská unie by měla udávat globální standard v oblasti etiky, umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií. A konečně eh, je třeba se soustředit na eh, transparentnost algoritmů a zdůrazňujeme, že datové sety by měly být auditovatelné a dostupné příslušným orgánům, kdykoliv tyto o ně požádají. Děkuji paní předsedkyně a ještě jednou děkuji Alexandře. Děkuji, Mario. A nyní eh, pan Tošenovský za ECR. Eh, máte dvě minuty, prosím. Děkuji za slovo. Budu mluvit v mém eh, rodném jazyce. Ohledně umělé inteligence nás čeká obecně velká debata. Jsem rád, že se problematice dlouhodobě věnuje i panel STOA, čili Evropského parlamentu, a vznikla i speciální interskupina. Máme na stole několik běžících jiných zpráv, ale především tu k Bílé knize. Rád bych poděkoval paní zpravodajce, která připravila skutečně dobrý základ pro stanovisko výboru a dovolte mi dvě poznámky. Za prvé, k jakékoliv nové regulaci na vnitřním trhu, trhu bychom měli přistupovat velmi opatrně a maximálně využít stávající legislativu a samoregulační mechanismy regulovat bychom měli tam, kde je to opravdu nezbytně, nezbytné, abychom evropským firmám, zejména těm menším a startupům, zbytečně nekomplikovali život. To se ve světle současné krize zdá být skutečně ještě aktuálnější. A za druhé, osobně nejsem přesvědčen o nutnosti vytvoření Evropské rady pro dohled na, eh, nad trhem s algoritmickými systémy, jak navrhuje paní Gies, pokud by se mělo jednat o novou agenturu či podobný subjekt po vzoru Evropského sboru pro ochranu osobních údajů. Jistě existují i jiné platformy a máme zkušenosti pro spolupráci národních orgánů. Děkuji ještě jednou za velmi dobrou zprávu a budu se těšit na další spolupráci. Thank you, Madam Chair. Thank you. Um, and then the Děkuji a posledním stínovým zpravodajem je paní Konečná. Kateřino, máte dvě minuty. Sorry. Děkuji, paní předsedky. A nejdřív bych chtěla také poděkovat paní zpravodajce, která se svého úkolu zhostila velmi dobře a její prezentovaný návrh stanoviska je i přes omezení rozsahu velmi dobrým počátečním bodem do diskuze. Osobně je mi líto, že výbor IMCO nemá v otázce AHI eh, zrovna velké pravomoci, ale vím, že to nebylo nedostatkem úsilí ze strany vás, paní předsedkyně a sekretariátu. Na druhou stranu jsem však velmi ráda, že se tématu AI věnujeme komplexně a to i na úrovni etiky. Rámec pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií je v skutku zásadním tématem, na což jsem narazila v minulém volebním období ve výboru TRAN, kde jsme řešili téma autonomních vozidel. Debaty o etických aspektech umělé inteligence nám sice mohou často připomínat knihy a filmy, jako je Já robot či Minority Report, ale já jsem primárně ráda, že se o těchto otázkách bavíme co nejdříve a nenecháváme je až na poslední chvíli, kdy se sci-fi stane realitou. Za naší frakci sice předložím několik pozměňujících návrhů, ale primárně se domnívám, že u tohoto dokumentu budeme všichni více či méně na stejné lodi – a chceme, aby AI sektor v EU prosperoval, ale jsme také obeznámeni s dokumentem, který vypracovala odborná skupina na vysoké úrovni pro umělou inteligenci a jistě chceme jejich doporučení implementovat. Děkuji za pozornost a těším se na spolupráci. Děkuji, Kateřin. Alexandro, vzhledem k času 30 sekund na závěr a pak ten časový harmonogram, abychom dokončili schůze, že 30 sekund. Zpravodajka paní Gejze. Já se pokusím být stručná, máme velkou většinu, jde to správným směrem. Velice stručně, Svenja Han, mm, šest, my jsme Mm, řešili eh, to, aby spotřebitelé měli informace, aby mohli využít normální legální cesty. Je tady nerovnoha, informační nerovnováha, měly by tady být organizace, které by je podpořily. 13. Evropská agentura, která by měla eh, vydávat doporučení, aby doplnili expertizu, která často chybí členským státům protože je obtížné hledat AI experty pro státní orgány, které mají, hledat, mají dělat dohled. Časový harmonogram, lhuta pro pozměňovací návrhy zítra v poledne, mm, pozměňovací návrhy 19. Eh, hlasování v IMKO 6. 7. Eh, jury září eh, říjnu v plénu a já se těším na vaše pozměňovací návrhy zítra a na e, práci na kvalitní zprávě. Děkuji, Alexandro. A tím uzavíráme dnešní schůzi. Já chci poděkovat tlumočníkům za jejich práci a osamocení e, v kabinkách. Děkujeme tedy e, za spolupráci, snažíme se dodržet harmonogram, chceme, chci říci, že Příští středu bude další schůze výboru, buďte prosím online nebo na místě včas, budeme muset začít včas. Máme dvakrát dvě hodiny a velice zajímavý program, což jste asi už viděli. A s tím bych chtěla uzavřít dnešní schůzi. Děkuji vám.